So, colleagues, good afternoon. Kolegové, dobré odpoledne. Myslím, že tu sedí ti nejdůležitější aktéři a můžeme zahájit naši odpolední část zasedání. Na pořadu jednání máme jako první typové eh, schvalování v souvislosti s odchodem Velké Británie z EU. Jak víte, jedná se o zjednodušený postup podle eh, pravidla jednací řadu 50.2, což znamená, že Spravodaj navrhne pozměňovací návrhy do 12. října. Lhůta pro námitky je 30. října a schválení eh, zprávy je 31. října, pokud nebudou výhrady. A teď předám slovo našemu zpravodaji Marlen Mici. Prosím, Marlen, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Dobré odpoledne. Ano, toto je e, zpráva, která souvisí s tím, co se vyjednává o Brexitu. Brexit e, nás čeká už téměř zítra, je za dveřmi. Členské státy se tedy snaží zmírnit co možná nejvíce dopad, který eh, Brexit může mít jak na Velkou Británii, tak na Evropskou unii. A hlavně z tohoto důvodu dochází tedy k vytváření takovéto legislativy. Je nezbytná. A snažíme se, aby ten postup byl co nejjednodušší. A jedná se o to, abychom do konce roku 2018 měli pokud možno toto hotovo. Jedná se tedy o doplnění stávajícího schvalování typu. A má to být takový dodatek k dohodě, k dohodě, která je teď vyjednávána negociačním týmem. Parlamentní negociační tým eh, se zaměřuje na následující prvky, které se týkají této zprávy. Co se týče zodpovědnosti eh, dohledových eh, společností a eh, podniků, tak u společností, které chtějí provést typové schvalování, mohou provádět všechny testy, které je zapotřebí. Měli bychom předejít tomu, že se budou opakovat skandály typu Dieselgate což samozřejmě postihuje, takovýto skandal postihuje jak spotřebitele, tak instituce. Nemění se eh, stávající způsob, kterým se schvaluje, schvalují typy v Evropské unii. Bereme v úvahu mm, negociaci o Brexitu a chceme jasně pochopit, jak má vypadat přechodné období. A za další chceme zajistit, že se bude minimální dopad na přístup na trh a na obchod, což by nebylo možné bez eh, takovéto úpravy. A nebo by to alespoň bylo mnohem složitější. Takže Brexit znamená také omezenější přístup na trh, ale neměla eh, nemělo by to způsobit, že buď produkce nebo obchod tím budou úplně eh, zastaveny. To znamená, že schvalování ze strany Velké Británie, tak toto typové schvalování může eh, fungovat a může takto pokračovat eh, se, mm, se všem dalšími kontakty v průběhu toho přechodného období. Ale musíme se připravit. Eh, musí se připravit průmysl v omezeném časovém období. Proto chceme vyjednávat, abychom byli schopni automobilovému průmyslu umožnit právní jistotu, protože tu by jinak bez tohoto textu neměli. Takže my se snažíme v tomto materiálu zaměřit na to, jak je tento text naléhavě potřebný a hlavním cílem zůstává zajistit, že budou plněna eh, pravidla, eh, všechny eh, regule a že současně se možná nejméně bude narušen obchod. Děkuji mnohokrát. Následují stínový zpravodajové za EPP. Myslím, že Andreas bude hovořit. Prosím, Andreasi, máte slovo. Ähm, Děkuji. Bohužel můj kolega nemůže být přítomen. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce za to, že eh, nám tento materiál představila. Nicméně bych rád něco dodal. Eh, cílem hlavním eh, této zprávy by mělo být pro nás následující jednat tak účinně v té a v jednotlivých fázích tak, aby zde bylo co nejmenší právní nejistota, co se týče těch nařízení. A my musíme mít také v, na mysli, to, že je důležitý vztah s britskými společnostmi. A nesmíme vytvořit nebo nesmíme způsobit ekonomické ztráty. Druhým bodem by bylo, že pro kolegu se zdá být velice důležité to, že e, záruční opatření by měla být upřesněna Eh, je třeba, aby byla také koherentní v jednotlivých národech, aby to odpovídalo teda celkovému rámci vyjednávání Brexitu. Potřebujeme včas získat eh, úroveň, která by zajišťovala rovnost pro všechny. Potřebujeme najít eh, ekonomická řešení ve specifických sektorech, hlavně tam, kde se nás to týká. Tam, když se musíme ověřovat jednotlivé fázy, tak eh, nesmí ta doba adaptace být příliš dlouhá, hlavně pro auta, která jsou eh, na skladu v tomto období. Eh, a poté, a poté ani ty, které jsou ne, které musí být doplněna po Brexitu. A potom jde i o ty technické jednotky. To, co řekla kolegyně, můžeme k tomu říci, že s tím souhlasíme s tou zjednodušenou procedurou. Děkuji mnohokrát. Nemám tu nikoho za EKR. Dobře, máte tady slovo. Thank you, yes. Děkuji, ano, to budu já. Já jsem stínový zpravodaj. Eh, třeba, že eh, samozřejmě bych eh, tu neměl hovořit moc nahlas, když jsem Brit. Já si nejsem jistý tímto postojem Evropské Eh, komise. Nemyslím si, že by tím zjednodušovala situaci, protože myslím, že je to ten nejsložitější postup, který zde může být jak pro EU, tak pro podniky z Velké Británie. Eh, to typové schvalování eh, před Brexitem ze strany Velké Británie by, by znamenalo, že tady mm, je, se takto respektuje typové schvalování toho auta. To by bylo, myslím, nejjednodušší teď, pokud by postupovat, jak říká komise, tak například eh, auta vyráběná českými pracovníky v České eh, eh, republice by mohla být vyráběna na českém trhu. Bylo by tedy snadnější pro všechny podniky, abychom zaujali jiný postoj. Já mám k tomu jednu poznámku. Eh, pokud dojde k tomu, že nebude žádná dohoda o odchodu Velké Británie, a doufám, že se to nestane, co se potom stane s těmi automobily, které nebudou mít v předchozí době ono typové schvalování? Ty mohou být eh, eh, uvedeny do určitého časového limitu na trh, pokud byl vrobeny v listopadu a potom následně do určité lhuty budou uvedeny E, na trh. Pak je to otázka různých e, e, součástek, které sice budou tedy typově schváleny, ale nebudou vyrobeny do určité doby. Myslím, že bychom měli postupovat obdobným způsobem. Je zapotřebí vidět, co udělá rada a vyřešit situaci komplexně. Já bych chtěl požádat zpravodaje, aby přemýšlel o o tom, například jak jsme postupovali u eh, ukončení série, eh, sériové výroby určitých eh, vozidel. A tím bychom vyřešili situaci, byla by to jednodušší, ne, nebyla by na to taková krátká časová lhůta a mm, mohlo by se rozhodovat na základě toho, co zjistí eh, patřičná schvalovací agentura. Měli bychom předejít drahým a časově náročným opakovaným eh, procedurám. Já doufám, že toto bude moci být zváženo a zašleněno do toho eh, textu a pokud a doufám, že se tedy podaří najít řešení pro pro vyjednání odchodu eh, Velké Británie, že nebude ta situace eh, takzvaná no deal. Děkuji. Doufám, jsem ráda, že moje země je tak známá produkcí vozidel. My jsme, my jsme buď tedy Česká republika nebo Česko. A nyní stínový zpravodaj za eh, ALDE. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. <laughs> Excuse me. Um... Paní předsedkyni, já mám obrovský respekt tomu, co říká pan Dalton, ale opravdu nevidím, jak by se to mohlo provést. Já teď nechci hájit eh, komisi. Eh, já Někdy útočím na jejich návrhy, když si myslím, že nejsou eh, dost dobré, ale tentokrát musím říct, že to je to jediné možné řešení této situace. Teď, když diskutujeme o tom, kdo eh, za to může, eh, že někdo odejde, to by bylo podobné. Začnu od začátku. Výrobce Eh, žádá o typové schvalování ve Velké Británii. A eh, máme 27 eh, schvalovacích agentur nebo orgánů v Evropské unii. Abychom zajistili kontinuitu plnění pravidel evropské legislativy a přístupu na trh Unie, tak ta legislativa, kterou teď máme, neposkytuje možnost, o které se zde hovořil. Není teď možné, aby jeden orgán eh, změnil eh, to, co schválila nějaká jiná agentura, nebo o to, o čem rozhodla nějaká jiná schvalovací orgán, eh, orgán či agentura. A přijetí rozhodnutí někoho jiného, to by bylo šílené. Co pak já mohu zodpovídat za to, co jste udělali vy? Já si myslím, že komise jedná eh, zcela správně. Žádá agentury o to, aby byla jistota, že tyto agentury musí být zodpovědné za to, co konají. Já nevidím žádný způsob, jak eh, toto obejít. Ano, vy jste se rozhodli, že odejdete. Ehm, o tom nemusíme diskutovat, ale tady jde o otázku bezpečnosti. Eh, ten nový schvalovací eh, proces se musí zabývat celým tím procesem. Eh, musí se jednat také o možné eh, další servisní otázky, o to, když je zapotřebí eh, svolat ta vozidla kvůli nějaké součástce. Potřebujeme mít právní jistotu. A a ta nejistota, která vzniká Brexitem, ta není dobrá ani pro podniky, ani pro spotřebitele. Ano, také podporuji zjednodušený postup, protože důležité je, aby tento legislativní akt byl hotov co možná nejdříve. Nevidím tu žádné velké změny, které by se měly vykonat na návrhu komise. Jedinou snad tu, o které hovoří výbor Envy, a tady cituji, typové schvalování Velké Británie se stane neplatným v, v den, kdy eh, dojde eh, odchodu Velké Británie anebo v době, kdy přestane evropské právo platit pro Velkou Británii. Možná by se to dalo ještě trochu lépe eh, nadefinovat, vyjasnit to znění. A v tomto smyslu mohu předložit další pozměňovací návrh. Děkuji mnohokrát. Za zelené Pascal Durand. Děkuji, paní předsedkyně, jenom velmi rychle. Já sdílím to, co zde zaznělo eh, od pana Selimoviče, takže nebudu to opakovat. Ostatně já sdílím i pohled paní eh, Mici a myslím, že jsme v podstatě ve stejné linii a na stejné vlnové délce. Eh, jak když vidím veškerou tu práci, která tady byla vykonána v té homologaci, a vozidel a všechno to, co se nám již podařilo, tak eh, mám taky navrh na jednoduché řešení a to je, aby Evrop... Velká Británie respektovala i nadále evropské normy, vzhledem k tomu, že eh, do toho investovala. A myslím, že v tom případě by už nebyly žádné potíže, protože eh, hlavně v této otázce by to bylo dobré jak pro podnikatele, tak pro podnikatele a průmyslníky i spotřebitele, jak ve, Vel- ve Spojeném království, tak v Evropské unii. Eh, myslím si, že Vzhledem k té práci, kterou jste již dělali, byla by opravdu škoda, když jste tu práci již předem eh, udělali, abyste poté eh, ji nemohli využít. Je třeba se zasadit maximálně o toto řešení. Děkuji mnohokrát. A teď otevřu prostor pro další řečníky. Pan Wolf jako první, prosím, máte slovo. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Bude to velice stručné. Jenom drobnou poznámku, kterou by výbor mohl zvážit. Hovoříme o návrhu ze strany komise. Eh, v situaci, kdy výrobci z EU eh, mohou prodávat zboží v EU, ale mohou mít e, žádost o typové schválení z Velké Británie. A teď bude zapotřebí e, vyřešit e, tuto situaci. Ve výboru Ekon se o tomto hovořilo se zástupci agentury ESMA. Jde přijmout typové schvalování dalších služeb. A to by se mohlo tedy použít u zboží také, pokud eh, toto zboží bylo schváleno v třetí zemi, například u finančních služeb, by se dalo použít. Máme nařízení týkající se o akcích, bondů a derivátů. Ve Spojených státech mají velice jasnou metodu monitorování eh, finanční eh, regulaci, tedy u různých derivátů a různých dalších produktů. Někdy jsou podobné nebo jsou stejné a někdy zase jiné než v Evropské unii. Ale pořád ještě musí dojít k přezraniční interakci a je běžné, že můžete nakoupit akcie přezhraničně a že mohou být prodávány do EU. A je tu memorandum o porozumění v tomto případě. A takovéto memorandum o porozumění Myslím, že jich celkem zhruba 400 v Evropské unii, které se používají s ohledem eh, na eh, spolupráci s třetími zeměmi, včetně Spojených států. Takže není to nějaká podobnost či příležitost i v takové situaci, že by došlo k té situaci no deal, kdyby nebyla dohoda eh, s Velkou Británií o Brexitu, tak by komise mohla vytvořit memorandum o porozumění, podobně jako je to například ve vztahu s určitý mm, s určitou výměnou eh, se Spojenými státy? Nebylo by to jednodušší, rychlé? Používali bychom regulaci, která už se používá v jiném prostředí. Eh, a navíc se jedná v tuto chvíli o pravidla, která se velice sobě podobají. A v roce 2021, až tedy bude eh, plně funkční ta dohoda o vystoupení, tak do tak víme, že do 31.12.2020 Velká Británie stále ještě bude pro ně ta pravidla, která platí teď. Děkuji mnohokrát. Předám slovo panu Aňo, prosím. Thank you. Well, uh, <laughs> I was rather dropped in it by Daniel Dalton, and I have to tell the committee that if anyone is responsible for Brexit, it certainly is. Eh, pokud někdo je zodpovědný za Brexit, tak to opravdu není kolega, takže by bylo nefér, nebo je nefér, pokud eh, s, s ním takto mluvíte. Možná, že byste eh, ty výtky měli mm, směrovat na mě. Mě opravdu těší, že tento výbor se seriózně eh, tímto zabývá, tím, jak komise pracuje na eh, Brexitu. Říkáte, že se něco nemělo udělat dobře. Já jsem velice rád, že se o tom takto eh, eh, diskutuje. Konečně se snažíme vyřešit všechny ty drobné malé problémy, co s tím souvisí. Teď tedy se jedná o vzájemné uznávání produktů. A když vás tak poslouchám při této drobné rozpravě, tak z toho Eh, prosvítá, že Evropská unie má vzájemné uznávání s jinými státy, s třetími zeměmi, jako je eh, Spojené státy, Austrálie, Izrael. A přece takovýto postup bychom měli používat i v eh, souvislosti s Velkou Británií. Přece Brexit není od toho, že chceme přestat kupovat vaše zboží, ale přestaňte se na to tedy takto dívat. Děkuji mnohokrát. Paní Lucy Anderson. Děkuji, paní předsedkyně. Někteří ještě nevzdali naději, že Brexit může být zastaven. Takže já souhlasím s Paskalem, když říká, že eh, Řešení by bylo v tom, že standardy budou plnit, dokud nedojde ke eh, skutečnému tedy vstupu v platnost eh, vystoupení Británie. Tato diskuze ukazuje, jak šílený je celý tento projekt. A není v národním zájmu zaprvé, aby Británie opustila eh, Evropskou unii tady jako v jiných oblastech. A pokud teď máme mít obchodní dohodu, která musí toto všechno řešit, tak evropská legislativa, za kterou mnozí tak bojovali, aby dobře fungovala, i když má tedy stále ještě víceméně platit, tak musí být řešena také v souvislosti s judikaturou. Co když za pět či deset let eh, Evropský soudní dvůr dojde k nějakému rozhodnutí? tato situace je pro e, evropské i britské e, soudy skutečně matoucí. Je mi líto za prvé, že vůbec o tomto musíme diskutovat a za druhé si myslím, že tento text potřebujeme a e, že prostě to nevypadá správně. Já vidím, že tu máme takový britský kulatý stůl teď. Prosím další. Děkuji, já souhlasím s tím, co říkala Lucy. Ne každý v Británii eh, věří v Brexit. Eh, je to je třeba, aby zaznělo zcela jasně. Eh, britští kolegové jsou stále ve výboru pro jednotný trh v tomto parlamentu. Jsou tu proto, aby podporovali jednotný trh, což je něco velice důležitého. A pokud odejdeme z Evropské unie, pokud odejdeme z Evropské unie, tak já rozhodně chci, abychom zůstali součástí volného trhu. A bezpečnostní unie. Ta bezpečnostní dimenze je zajímavá zajímavá. Eh, já jsem se zabývala legislativou z této oblasti, eh, z oblasti vzájemného uznávání a například pojistky, pojištění je něco úplně jiného než auta. A ta bezpečnostní dimenze je naprosto zásadní pro občany. Proto jsme vůbec zavedli na celém světě určité standardy pro vozidla, protože spolupracujeme. A ano, někteří lidé v tomto výboru, eh, kteří usilují o, Brexit, nebo lidé, kteří hlasovali pro Brexit, nechtějí, aby nastal chaos naprostý. A taková je nyní situace. Já si myslím, že eh, nevíme, co se stane za šest měsíců. Nezbývá než eh, počkat a uvidět, ale podporuji kolegyni Lucy a její práci i další kolegy, kteří dlouhá léta pracovali na tom, aby eh, naši občané měli nejlepší zboží a služby, jak to vůbec jde. A právě to je hodnota jednotného trhu, která je naprosto zásadní. Děkuji. Děkuji. A teď dám slovo Joaně Čikovské z Evropské komise, prosím. Děkuji moc krát, paní předsedkyně, děkuji dámy a pánové za eh, tento komentář. Já mám jenom otázku. Máme čas eh, rychle projít tu prezentaci? Výborně. Já vám tedy dám přehled o situaci eh, toho textu, který jsme připravili a pokusím se odpovědět na některé vaše otázky a odstranit vaše obavy. a zareaguju také na komentáře, které zazněly v diskuzi. Tohle je jenom kontext. Všichni víme, že jakmile eh, Evrop, jakmile Spojené království odejde, přestane pro něj platit evropská legislativa, stane se třetí zemí. To bude mít pro eh, trh s motorovými vozidly ten následek, že homologační úřady, které mají na starosti povolování eh, vozidel v provozu, už eh, nebudou tuto pravomoc mít. A proto z toho poplynou následky, v případě uvedení vozidla na trh a právě to tento návrh řeší. Toto je text, který nás má připravit na Brexit, ale nepředjímá výsledky vyjednávání, která probíhají na velice různých úrovních a která se týkají eh, různých sektorů. Je potřeba konstruovat legislativu tak, aby fungovala v současném eh, právním i politickém kontextu, a toto je nejlepší návrh, jakého jsme byli schopni dosáhnout za těchto omezení. Proč tento návrh potřebujeme? Protože současný homologační rámec by neumožňoval hladký přechod ze současné situace do situace po Brexitu. A ty čtyři odrážky, které jsou dole na tom předchozím slajdu, eh, vypočítávají prvky, které byly zavedeny do současných předpisů. Jsou to nové žádosti, eh, které budou moci zkoumat homologační úřady Evropské 27 u stejných modelů, modelů, potom eh, testovací zprávy, to už nyní provádí VCA, britská technická služba, a potom eh, požadavky, které budou platit pro nová vozidla, to je zase proto, abychom eh, zajistili rovné podmínky pro výrobce. A konečně eh, je, jsou tu pravomoci homologačních orgánů e- Evropské 27 u všeho, co se s vozidlem stane později. Další slide, to jsou zase obecné informace, tady se nemusíme dlouho zastavovat, jenom tím chci ukázat, že ten, posta, ten poslední bod, poslední odrážka je relevantní, protože musíme se zabývat dohodou o výstupu z Unie, která už stanovuje určité přístupy, jak nakládat se současnou situací. Je to tedy eh, homologační rámec, ale zároveň musíme brát ohled na případnou dohodu, která vyplyne z vyjednávání. Další slide eh, podstata návrhu, obsah návrhu. Je to doplněk pro stávající homologační legislativu. Zdůrazňuji, že to je doplněk, což znamená, že stávající homologační rámec platí až na nová ustanovení, která jsou obsažena zde. A potom je to text dočasný, který přestane platit v určitou chvíli. Další slide co ten text pokrývá. Nejenom vozidla, ale také systémy, komponenty nebo oddělené technické jednotky a neomezujeme se pouze na vozidla a přívěsy, ale také zemědělská vozidla, motocykly a konečně eh, motory a eh, další zařízení podle nařízení NRMM. V těch článcích, které jsou tu uvedené, jsou základní definice, Potom další slide, tohle je důležitý předpis. Jak už bylo vysvětleno, tak současné právo neumožňuje druhou žádost pro stejný model vozidla. Proto potřebujeme vůbec tento zákon, protože výrobce může požádat o schválení úplně stejného modelu u 27 evropských úřadů a získá homologaci. Takže to je naprosto klíčový předpis Výrobce bude muset podat žádost ještě předtím, než Brexit nastane, nebo předtím, než vyprší přechodné období, které by mělo nastat. A tato žádost se nerovná homologaci. Nestačí o ní jen požádat, ale homologační orgán potom to schválení tu homologaci vydá, k čemuž může dojít až po datu Brexitu. Potom je tu důležitá věc, kterou už zdůraznil zpravodaj, a sice nový homologační orgán se bude moci opírat o testy, které už byly provedeny technickou službou, kterou jmenuje britská vláda. Nicméně zákon také praví, že v případě pochybností může homologační orgán provést dodatečné testy, což zaručuje a garantuje svobodu případného dalšího vyšetřování, pokud vyvstanou pochybnosti o tom, že testy nebyly provedeny správně. Toto ustanovení, tak jak je v novém návrhu, by mělo usnadnit přechodné období pro výrobce. Předpokládáme také, jak už bylo zmíněno, že nové homologace budou vydávány podle požadavků na nová vozidla, aby byly uchovány rovné podmínky mezi výrobci postiženými a výrobci nepostiženými Brexitem. Homologace začíná platit eh, ve chvíli, kdy přestane platit eh, eh, validace od UKTA v tom případě bude muset nastat nové schválení, nedojde k žádnému transferu. Ta vozidla, která mají homologaci z Evropské 27, budou pokryta tímto orgánem. Takže toto je vlastně přebírání odpovědnosti za e, produkty schválené německými, francouzskými a dalšími orgány. Tento slide vypadá trošku složitě, já to zjednoduším na základě toho, co jsem právě řekla o přebírání odpovědnosti za nově vydané homologace mohou také nastat situace, kdy jsou homologace už neplatné, například proto, že výroba vozidla byla zastavena. Ta vozidla jsou na trhu, ale už eh, nemají platnou homologaci. A právě to řeší toto ustanovení, které se stará o to, aby už nenastala žádná dieselgate, tedy že nebudou existovat vozidla, u kterých nebude homologační úřad jednat v případě, že se něco stane. Je to vlastně záruka toho, že všechny produkty, které budou k dispozici na evropském trhu a budou předběžně schválené britským homologačním orgánem, budou pod dohledem. Tohle je poslední slide, myslím. Ano, je tomu tak. Tak to tedy vypadá náš návrh. Ještě poslední bod, který bych chtěla dodat. Rada začala pracovat na tomto textu už v červenci a nyní se blížíme cílové pásce, už máme téměř hotový nový text. Říkám nový text, ale de facto rada už schválila návrh komise až na drobné změny, nicméně principy zůstávají. A poslední věc, kterou bych chtěla říci, se týká vzájemného uznávání. Vzájemné uznávání eh, je princip, který eh, není eh, hlavním principem vyjednávání, proto těžko můžeme opírat budoucí legislativu na, o, o tyto základy. Proto navrhujeme toto jakožto řešení jednoduché a schudné pro výrobce. Děkuji vám. Děkuji za tuto prezentaci a za vyjasnění některých otázek. Chce se ještě Marlin vyjádřit? Prosím. Chci poděkovat komisi za velice detailní vysvětlení toho, co se eh, děje. Jediné, na co bych dodala, je, že bereme v úvahu všechny tyto eh, poznámky a Těší mne, eh, že máme na to podobný pohled, chceme předejít co možná nejvíce nějakému přerušení eh, eh, činnosti, chceme zajistit právní a obchodní jistoty a také bezpečnost pro naše spotřebitele. Takže toto všechno budeme mít na vědomí a bude to také součástí našich diskuzí. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Takže, jak jsem říkala, návrh pozměňovacích návrhů od zpravodajky bude do 12. října eh, schvalovat, eh, pokud budou nějaké výhrady. Eh, budeme tuto zprávu 31. října. A nyní přejdeme dál. Další bod na pořadu jednání je pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění. A teď předám slovo sama sobě, protože jsem zpravodajka v této věci. The Motor Insurance Directive may... Směrnice o pojištění motorových vozidel možná nezní moc eh, napínavě, ale je to věc, která se dotýká každodenního života našich občanů může dojít k běžným eh, nehodám nebo k závažným nehodám, kdy lidé potřebují okamžitou lékařskou pomoc. Pojištění vozidel zajišťují, že ten systém bude správně fungovat. To je nezbytné jak pro majitele, i ty, kdo nejsou majiteli vozidla. I pro ty, kdo jsou oběti takovéhoto, eh, takovéto nehody. Dík Díky této směrnici můžeme tedy každý jezdit ze státu do státu a nemusíme stavět eh, se na hranicích eh, jednotlivých států kvůli našemu pojištění. Díky této směrnici budeme tedy pokryti, zajistí nám to kompenzaci všude v Evropské unii, nehledě na to, zda jsme turisté nebo jedeme do práce. Užívání této směrnice eh, stojí na současném systému, ale ten není e, dostatečný. Musíme umožnit veškerou svobodu pohybu v rámci EU e, s našimi vozidly na základě jednotného placení pojistného. Co se týče samotného pojištění, tak 99% e, této práce, tedy vidíme, že ta se funguje dobře ale ještě je tu prostor ke zlepšení a právě proto se na to teď díváme, proto máme tento návrh z komise. Komise v podstatě navrhuje pět změn stávající směrnice. Za prvé, kompenzace obětí nehod v případě nesolventnosti e, pojišťovny nebo či pojišťovacího subjektu, za druhé standardizování minimální pojištění, za třetí umožnění kontroly Eh, pojištění vozidel členskými státy, za čtvrté využívání eh, eh, pojistné historie pojištěnců a na základě rozhodnutí Soudního dvora evropského nová definice využívání vozidla k prvnímu bodu. Myslím, že jako výbor můžeme ten první bod podpořit. Byly tu jen dva velké případy eh, eh, pojišťoven, v které zbankrotovali. Eh, to bylo v Irsku a v Bulharsku. Znamená to, že stovky poškozených nemají žádný přístup ke kompenzaci, třeba že zaplatili své pojistné. A e, já chci říci, že obojí tedy byly nepovedené e, e, případy, kdy prostě tyto pojišťovny přijaly peníze od pojištěnců a pak tedy zmizely je zapotřebí, aby poškození byly kompenzováni v členských státech nějakým způsobem, aby tam byl patřičný orgán, který se toho zhostí, pokud by něčemu takovému došlo. A a nemělo by se stát, že bude kompenzován tento poškozený méně, pokud dojde eh, k nehodě s nějakým nepojištěným vozidlem, což se teď stává. Potřebujeme také stanovit minima ve směrnice, ve směrnici a díky eh, určitému opomenutí v roce 2009 došlo k tomu, že některé státy mají ničí krytí kvůli přechodnému období, které vedlo k jiné indexaci. Pokud máte nějakou nehodu v těchto některých členských státech nebudete mít stejné pojistné krytí jako v jiných členských státech. A komise navrhuje, aby se tento, tato chyba e, napravila a já s tím souhlasím. A kontroly zastávající právní úpravy e, je zakázáno systematicky zastavovat vozidla a žádat o důkaz o pojištění. Toto je chápáno jako narušení svobodného pohybu osob a je to tedy nezákonné ale eh, díky eh, tomu, že lze eh, už rozsáhle tedy kontrolovat skenováním poznávací značky, je to možné použít a pokud tedy orgány v členských státech budou skenovat poznávací značky a nebudou kvůli tomu fyzicky zastavovat vozidla, je to možné, aby takto zjišťovali, zda ehm, toto vozidlo je pojištěno či nikoli. Skenování eh, poznávacích značek bude takto využ- bude moci být využíváno a nebude to narušovat běžný život občanů. Tento návrh tedy musí učinit více na to, aby chránil, ochra- eh, aby chránil osobní údaje občanů. Pokud členský stát využije takovou novou pravomoc, směrnice musí eh, umožňovat striktní ochranu osobních údajů. Pokud se zjistí, že dané vozidlo není pojištěno, tak eh, eh, mají být teda v úvahu jeho údaje, ale ostatní, eh, pokud mají, za, mají zaplacené pojištění, tak jejich údaje musí být okamžitě vymazány. Například můžeme se na to podívat u Eh, situace v Dánsku. Několik členských států už zavedlo opatření eh, skenování eh, poznávacích značek kvůli automobilním nehodám. Skenování může fungovat pouze tehdy, když bude existovat mezi ženskými státy výměna údajů. Je zapotřebí, aby tato eh, výměna informací existovala, protože jinak počítač sám o sobě při skenování nezjistí, zda je nějaké vozidlo pojištěno či nikoli. To už máme v roce 2015 ve směrnici ohledně přeshraniční výměně informací ohledně e, přestupků či nehod týkajících se e, e, silničního provozu. A proto budu navrhovat, abychom změnili tuto směrnici. Tímto způsobem. Za čtvrté, eh, Ohledně historie pojištěnců, ten, kdo se přestěhoval za hranice, tam já chápu a rozumím, eh, že by se mnou měla cestovat i moje pojištěnská historie a že moje nová pojišťovna by měla vědět o mé minulosti. Pokud se někdo stěhuje ze státu do státu, nemělo by to eh, vypadat tak, jako by mu bylo 18 let, byl čerstvý řidič a byl tedy rizikový řidič. Pokud jsem neměla pojistnou událost pět let, tak si myslím, že by to mělo být bráno v úvahu. A proto by mě mělo eh, být eh, umožněno platit nižší pojistnou částku. je tu malá eh, pravděpodobnost toho, že nějací občané by se chtěli eh, vydat za hranice, aby hledali nižší pojistné. Nicméně zapotřebí zabývat se tím, aby nedocházelo k diskriminaci nikoho při takovýchto pohybech přes hranice. Ohledně rozhodnutí soudního eh, dvora, která může být chápano tak, že za současné směrnice každé vozidlo, motorové vozidlo, které není vlakem, je pokryto a musí být pokryto Eh, pojištění motorového vozidla. Ať už jezdí po soukromé cestě, veřejné cestě, eh, platí to vždy, pokud je používáno jako dopravní prostředek. To by znamenalo, že například všechny eh, segveje, elektrické bicykly a elektrické koloběžky, to všechno musí mít pojištění. Například ty elektrické koloběžky, které teď vidíte skoro všude, by musely být pokryty pojištěním také. posud se na to ale nedívají stejně všechny členské státy. Nedívají se na to stejně jako soudní dvůr a nevyžadují takovéto pojištění pro tento typ motorových vozidel. Například ve Švédsku a ve Francii eh, eh, motorky musí mít eh, pojistky, Členské státy mohou využít současné výjimky v článku 5. Já nesouhlasím v tomto bodě s přístupem komise. Komise se snaží toto eh, minimalizovat, eh, nicméně tato změna velice pravděpodobně postihne naše občany a sníží ochotu eh, používat alternativní eh, dopravní prostředky, protože k ním bude zapotřebí pořídit si pojistku a současně eh, současně bude zapotřebí ty prostředky pro motorové sporty do toho začlenit. Tato směrnice nicméně má být pro homologovaná vozidla, která jsou typově schvalována, která se použijí přepravě každodenně. E, není to tedy e, typ e, například elektrických kol či koloběžek. Měly by tedy motorové sporty a, podobné, podobné dopravní prostředky, jako je ta elektrická kolběžka, by měly vyloučeny. Tyto další, tato další vozidla a prostředky pro motorové sporty by případně mohly být zašleněny do eh, povinnosti pojistky, že by to záleželo na členských státech, zda si toto přejí. Já si myslím, že eh, řidiči elektrických eh, kol by měli mít své osobní pojištění občanskoprávní škody, ale nechtěla bych Nechtěla bych dále ještě eh, sáhnout za rozsah eh, návrhu ze strany komise. Eh, můžeme se v budoucnosti případně zabývat článkem 15 a zabývat se revizí. Děkuji vám. A teď bych chtěla zde přivítat návštěvníky. Okay, uh, the, uh, the students from... Jsou to studenti z Genské univerzity. Vítejte v Evropském parlamentu. And now I will open the floor. A teď zahájíme diskuzi. Dáme slovo stínovým zpravodajům ostatních frakcí za EPP Ivan Štefanec. Ivane, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád řekl několik slov jménem kolegy Jiřího Pospíšila, který tu dnes není Souhlasíme s komisí v tom, že zapotřebí rozšířit ochranu obětí dopravních nehod eh, v případech, kdy eh, pojistník je nesolventní a vylepšit eh, historii pojistných událostí v přeshraničním kontextu, posílit kontroly pojištění a bojovat proti řízení bez pojištění, harmonizovat minimální úroveň krytí a uspůsobit rozsah působnosti směrnice. Považuji návrh komise za dobře připravený a založený na dobré právní analýze. Z mého pohledu eh, není potřeba zásadních změn, ale spíše některých upřesnění a objasnění. Konkrétněji jde o e, ochranu e, poškozených, tak tam komise říká, že členské státy e, mají vytvořit nebo autorizovat orgán, který by odškodňoval poškozené strany, pakliže mají sídlo na jejich území, nejenom v případě nesolventnosti pojistitele, pojistníka, ale také v případě ne, nespolupráce pojišťovací společnosti. Řešení pojistných událostí s přeshraniční dimenzí, to si zaslouží podporu, ale navrhovaný rozsah působnosti by ještě měl být předmětem diskuze. Zatímco případ insolvence je jasný a e, neplynou z ní žádné pochyby, tak ta neochota spolupracovat je e, diskutabilnější a je potřeba ji specifikovat, aby to nevedlo k e, neúměrným administrativním nákladům. Souhlasím také s tím, že je potřeba brát v potaz historii pojistných událostí v případě přechodu k jiné pojišťovně a e, to za účelem férové a nediskriminační kalkulace e, pojistného. A e, já podám několik drobných návrhů, které by měly dále návrh rozvinout tak, aby existoval společný výpis pojistnické historie. Návrh komise je dobrým základem pro vyjednávání a já i má frakce jsme ochotní ho přijmout a e, plně spolupracovat na tom, aby ten nástroj byl co nejférovější a co nejpoužitelnější pro pojišťovny i pojistníky. Děkuji e, za SD Sergio Coferati. Prosím, Lucy. Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že Sergio tu dnes není, tak budu hovořit jeho jménem. Uh, úzce spolupracuji se Sergem a jeho týmem na tomto velice důležitém návrhu a díky nim a díky eh, neustálé spolupráci mohu mluvit za něj. Sergio se omlouvá za svou nepřítomnost. Z nepředvídaných důvodů eh, musel odcestovat do Itálie. Já a Sergio bychom chtěli poděkovat zpravodajce za první diskuzi o tomto velice důležitém návrhu. Eh, vaše názory jsou pro nás povzbudivé názory na to, jakým způsobem je potřeba ten návrh vnímat. Jsem si jistá, že společně dospějeme eh, k pozitivnímu výsledku a k silné pozici parlamentu, která bude posilovat eh, práva spotřebitelů a obětí nehod. Chtěla bych říci několik eh, obecných věcí. Za prvé se domníváme, že návrh Evropské komise obsahuje několik užitečných zlepšení pro oběti dopravních nehod. Zejména je možné provádět op, op Eh, oprávně, oprávněné kontroly pojištění. Potom je tu mechanismus odškodňování v případě insolvence a velice pozitivní také je, že tento návrh eh, jde přístupem minimální harmonizace eh, spolu s, obli, spolu s povinnými krytými částkami, které je třeba poskytnout. V článek 9 například přinese více jasnosti a konzistentnosti, protože 13 členských států má nyní menší Eh, úroveň povinného krytí, než je tady navrhováno. Eh, bylo by ale dobré eh, zvýšit to povinné krytí na, na osobu a na nehodu, které je poměrně nízké, zejména v případě, kdy poškozených stran je více. Myslíme si, že bychom měli být ambicioznější v oblasti ochrany spotřebitele, zejména eh, v článku 16. Tady komise navrhuje změny, které jsou pozitivní, ale nejdou dostatečně daleko. Bylo by užitečné vyhnout se diskriminaci na základě eh, toho, jaký je čl- předchozí členský stát pobytu a jaká je předchozí historie pojistných událostí. Přitom ale je potřeba zajistit, aby eh, pojišťovny příslušně zohledňovaly historii pojistných událostí ale tím transparentnost nekončí. Já doufám, paní předsedkyně, že jsem správně pochopila, co jste k tomu řekla a že s námi souhlasíte v tomto. Je velice důležité využít této revize k zavedení povinného eh, systému bonusů a malusů eh, při bezeškodním průběhu eh, pojištění na evropské úrovni. Tím nabídneme lepší podmínky spotřebitelům. No, pokud jde o rozsah působnosti, tak je potřeba, aby směrnice byla vyvážená a odolná vůči budoucnosti a aby bránila práva spotřebitelů a poškozených stran. Ještě poslední věc. Chtěla bych poděkovat komisi za odpověď na otázku parlamentu, kterou jsem zaslala já, ale pořád není úplně jasné, jak ta revize bude platit na motorová vozidla v případě, kdy eh, majitel vyřadí to vozidlo z provozu na veřejných silnicích eh, z toho důvodu, že ho nemůže řídit eh, kvůli svému zdravotnímu stavu nebo z jiných důvodů a to vozidlo zůstává na jeho pozemku. Rozsudek soudního dvora ze 4. září hovoří o takových věcech jako výmaz z rejstříků, ale je otázka, jestli to takto bude platit. Tento eh, rozsudek by tedy měl mít nějaký vztah k návrhu komise. Bylo by dobré vědět přesněji, jaké budou jeho dopady. A e, konečně navážu na to, co jste říkala o rozsahu působnosti a na to, abychom ho příliš nerozšiřovali. Myslím si, že kdybychom to zkrátka navázali na homologovaná vozidla, já chápu, co jste se snažila říct, ale myslím si, že možná e, by bylo dobré si uvědomit, že nechceme příliš narušovat technologický pokrok. Děkuji vám moc krát a těšíme se na další práci na tomto návrhu. Děkuji vám za ECR. Dan, prosím. Děkuji. Já vítám návrh na pozměnění této směrnice vzhledem k tomu, že už padlo několik eh, rozsudků Evropského soudního dvora, včetně kontroverzních. Eh, je potřeba eh, to aktualizovat zprávu, protože směrnice je vykládaná různě v různých členských státech a já mám výhrady k tomuto návrhu eh, zejména eh, článek 1a, kde komise navrhuje rozšířit rozsah působnosti, ale bez eh, objasnění, protože tady je potřeba jasně definovat využívání za účelem přepravy a potom jasně definovat a vymezit ten sektor motorových sportů a zemědělských strojů. Právě tak eh, zahrnutí nesilničních vozidel by mělo, mít, eh, by mělo, nezá, mělo závažné důsledky. jak zpravodajka správně řekla, eh, tak by se to týkalo jak elektrických kol, tak velkých nákladních vozidel. Je to opravdu úmysl pokud vím, tak u výrobců eh, motorek jsou ty navrhované změny tak závažné, že hrozí, že by motorové sporty pokračovaly nelegálně. Eh, bylo by těžké pojišťovat eh, tyto stroje, zejména kvůli vysokým rizikům, vysoké pravděpodobnosti poškození stroje během soutěže a v zemích, kde už funguje povinné ručení pro motosportové události, se velice zvýšilo pojistné, což znamená, že v podstatě všechny takovéto soutěže by byly neúnosné. Na amatérské úrovni by nebyly vůbec možné, protože žádná pojišťovna není připravená poskytnout adekvátní krytí, protože srážky závodníků na soutěžích motocyklů jsou velice běžné. A potom jsou tu zemědělské stroje velice specializované, které se obvykle neobjevují na silnicích a ty by nyní spadly do rozsahu působnosti. Přitom riziko, které eh, hrozí od těchto strojů eh, pro veřejnost je velice omezené, protože většinou eh, se pohybují daleko od lidí. Zemědělci v některých zemích, například ve Spojeném království už nyní, mají mít povinné pojištění pro stroje používané na soukromém pozemku. Takže povinné pojištění motorového vozidla na eh, soukromých pozemcích by nemělo být požadováno. Já tedy eh, podporuji obecné zaměření směrnice, ale tohle všechno je potřeba ošetřit správně, protože jedině tak to budeme moci podpořit i na závěr. Děkuji moc krát. Chce se vyjádřit někdo další z kolegů? Jestliže ne, tak dám slovo panu Martinu Merlinovi z Evropské komise. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělené slovo. Musím se omluvit. Eh, pan hrana nemohl přijít. Já jsem úředník, který má na starosti sestavení tohoto návrhu. A budu se snažit eh, odpovědět na vaše dotazy či komentáře. Chci poděkovat především eh, vašemu výboru za velice pozitivní feedback k tomuto návrhu. Historie této směrnice začala někdy na začátku 70. let a, a došlo k postupným změnám, které znamenaly ochranu nebo zlepšení ochrany obětí nehod A velice oceňujeme, to chci zdůraznit, že můžeme pokračovat v této tradici a je to velice důležité pro evropské občany. Je důležité, aby tato směrnice nadále zlepšovala tak, že to bude zlepšovat ochranu obětí. Ohledně jednotlivých konkrétních komentářů a otázek e, vztahovaly se například k těm nesystematickým kontrolám pojištění vozidel a ochrany osobních údajů. Samozřejmě jsme si vědomi všech otázek souvisejících s ochranou osobních údají. Co se týče výměny informací a provázání se směrnicí pro mm, e, e, prosazování e, opatření souvisejících se silničními nehodami, porušováním pravidel silničního provozu tak eh, to by bylo zapotřebí ještě učinit eh, další eh, zkoumání. Teď k tomu nejsložitějšímu. Rád bych to rozdělil na více aspektů. Jak jste hovořil například o těch elektrických kolech. Soudní dvůr Eh, je nezmínil jako první, už se o nich hovořilo dříve, ale teď jsou relativně novým typem vozidla. A poprvé byly, eh, byla takto kola zvážena eh, pro účely pojištění. A jsou zmíněna proto, že dochází k, ke zvýšení nehodovosti těchto vozidel, A obecně neviděli jsme důvod. Také někteří, některé subjekty nás žádali, abychom je vyněli eh, z pole působnosti. A my jsme si říkali, proč by určité typy vozidel měly být vyňaty eh, ze, eh, z této směrnice, protože to je přece kompetencí členských států. Co se týče elektrických kol, podle mne to nejsou kola, ale motorová jednostopá vozidla. Jsou to motocykly. Dívat se na ně ze strany ochrany životního prostředí je samozřejmě důležité, to je jeden aspekt pro, důležitý pro naše města. Na druhé straně eh, rizikový faktor pro oběti eh, takovýchto nehod s nimi je eh, samostatná otázka. A my tedy musíme zvažovat tři věci. Zda může být někdo zabit, závažně zraněn anebo zda tento, eh, tímto elektrokolem, anebo zda toto elektrické kolo může způsobit nějakou závažnou materiální škodu. Eh, je možné, že dojde k nějaké řetězové nehodě, samozřejmě. Osobní zranění často bývá tou nej, eh, finančně nejnáročnější částí kompenzace pokud někoho přejedete elektrokolem a, a tu, eh, pro tu oběť to bude znamenat zranění, které změní jejich uplatnění v životě, tak to znamená obrovskou finanční částku eh, pro eh, pojišťovnu a je zapotřebí, aby zde byla nějaká konvergence v rámci EU. Já bych chtěla, abychom se na to dívali opravdu z pohledu té oběti, nejen z pohledu pláce té pojistky který by byl eh, sám eh, v obtížné situaci, pokud by to takto nebylo zmíněno v té směrnici, protože by musel eh, platit jinak toto ze svého tedy pojištění nebo ze své kapsy. Máme zde různé kategorie motorových vozidel, které jsou technologicky neutrální, dobře to funguje ehm, a pokrývá to velikou, eh, eh, veliký rozsah těchto vozidel, takže není zapotřebí tady něco měnit. Současně jsem říkal, že členské státy mohou vyjmout způsobnost, je to směrnice určitá, nebo tedy způsob, určitá vozidla, pokud ehm, to, si to budou přát. Je to něco úplně jiného než typové schalování, než tedy homologace vozidel. Elektrická e, kola Například některá mohou jet víc než 25 km v hodině, pro ně je jiné typové schvalování než pro ty, která jezdí více, eh, pardon, méně než 25 km eh, za hodinu, eh, ale platí pro ně tedy jiná pravidla pro plnění konformity. Pak je tu otázka pasažérů. A víte, že kola eh, často mývají i takové mm, boxy pro děti buď vepředu nebo vzadu, pro jedno či dvě děti. A eh, je zapotřebí přemýšlet o tom, že eh, pojištění musí platit i pro pasažéry vozidel i tohoto typu, aby nebyly takto vyňati způsobnosti pojistky. Potom tu jsou různé další možné typy vozidel zda e, tedy e, motorové sporty mají být vyňaty či nikoli. E, víme, že určité, určitá motorová vozidla se vztahují k, k zemědělství například, ale pro tuto směrnici to chápeme jako mm, způsob použití. Ještě není jasné, zdá se tedy tato směrnice bude týkat i eh, motorových sportů. Jde o to, zda budeme chtít motorové sporty vyjmout kompletně, a nebo eh, eh, zranění či materiální újmu mezi jednotlivými účastníky takovýchto sportovních událostí, nebo zda to bude mít nějaký vztah mezi tedy účastníkem a diváky a podobně. Potom jízda po soukromých pozemcích. Tato směrnice doposud nerozlišuje mezi jízdou po soukromých či veřejných pozemcích či komunikacích. Víme, že v některých členských státech se toto rozlišení provádí, takže je tu určitá teritoriální působnost eh, eh, pojištění, eh, v pojištění motorových vozidel pokud se tak rozhodneme, musíme dávat pozor na to, jak kvalifikovat tato prostředí. Pro komisi rozlišení mezi soukromým a veřejným eh, pozemkem nebo komunikací je velice eh, hrubé. Nejsou tam rozlišeny jednotlivé kategorie eh, druhů Eh, těch pozemků či komunikací. Možná, že by parlament si o tom přál diskutovat více do detailů. Je zapotřebí eh, chránit především oběť bona fide. Například, eh, co se stane s obětí dopravní nehody, pokud bude sražena automobilem na parkovišti supermarketu bude platit to, ta pojistka nebo nikoli. Pak je tu otázka nedostatku eh, spolupráce. V případě nesolventnosti eh, pojišťujících subjektů v některých případech například se nevědělo, co se vlastně děje eh, a trvalo několik let, než se zjistilo, že eh, ten pojišťovací eh, ústav zbankrotoval. Je zapotřebí, aby oběť byla kompenzována i v případě, že pojišťovna není v nějaké jasné situaci, aby nedocházelo k opakování takových situací, k nímž už došlo v současnosti. Zda um, pojistné krytí má být vyšší či několik na to hm, teď nebudu odpovídat, protože k tomu nemáme údaje. A co se týče otázky nedávného rozsou, ehm, rozhodnutí soudního dvoru Giuliano, to je zajímavá otázka můžeme uvažovat o důsledcích tohoto soudního rozhodnutí. Týká se na rozdíl od těch tří případů, o kterých už se hovořilo, a ty se vztahovaly k tomu, kde se stala nehoda, tedy otázek Zda se bude krytí pro oběť na základě toho, kde došlo tedy k té nehodě nebo eh, použití eh, eh, daného zařízení. Zatímco ten případ Julie nehovoří ho o tom, že zapotřebí pojištění, i když je ten prostředek použit na soukromém pozemku. Můžeme uvažovat tedy o dalších detailech, o tom, co e, začlenit do působnosti směrnice a tak dále. Takže prozatím to je, myslím, všechno z mé strany. Děkuji. Myslím, že ještě budeme muset něco prodiskutovat, e, zejména otázky související s tím, co říkali kolegové z SAD ohledně rozdíly mezi e, soukromými a veřejnými komunikacemi protože tady mnozí asi vidíme eh, situaci jinak. Co se týče elektrických kol a dalších typů eh, motorových vozidel, která by měla být zašeněna do pole působnosti, nejsem si úplně jistá, zda mě přesvědčujete svým argumentem. Možná by bylo dobré, kdybyste měli nějaké eh, důkazy o nehodách elektrických kol. Zda tedy o tom můžeme vědět něco víc, abychom rozhodli na základě fakt. Jak jsem říkala, v diskuzi budeme pokračovat zde ve výboru, tak prozatím máme lhuty následující návrh. Zprávy bude rozeslán 26. října, hovořit o něm budeme 21. listopadu, lhůta pro pozměňovací návrh 27. listopadu a hlasovat ve výboru IMKO se bude 29. ledna. Děkuji vám mnohokrát a teď můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání tímž je eh, vytvoření digitálního, programu Digitální Evropa na období 2021-2027. A předám slovo eh, eh, autorce stanoviska, tato není paní Gebhardt, takže předám slovo panu Konolovi. Prosím. Thank you, Chair. Danke, Frau Vorsitzende. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já to vezmu německy, to, co mi eh, paní zpravodajka předala Eh, protože ona teď je někde jinde ze své funkce místo předsedkyně. Nový program Digitální Evropa je centrálním stavebním kamenem k realizaci digitálního přechodu v evropském průmyslu, eh, celková, celkové ekonomiky a veřejné zprávy. Je to také následek správného instrumentu s ohledem na zprávu z vlastní iniciativy Evropského parlamentu na cestě k digitálnímu vnitřnímu trhu, vzhledem k tomu, že je potřeba podporovat důležité té oblasti budoucí digitální infrastruktury. Jde tady o to, eh, abychom eh, podporovali umělou inteligenci, kyberbezpečnost, vysoké, vysoce výkonné eh, počítače, digitální kompetence a zavedení interoperabilních řešení ve veřejném zájmu. Využitel, udržitelné využívání takovéto infrastruktury může být příspěvkem k zajištění blahobytu v Evropské unii. Celkově eh, zatím bylo podáno 216 pozměňovacích návrhů eh, k návrhu Evropské komise. Jejich obsahem eh, je hlavně rozepsání jednotlivých programových cílů, články 1 až 8, potom správné nastavení digitálních inovačních center, článek 16, potom kritéria programů v článku 20 a evaluace programů v článku 25. Kromě toho zpravodajka k těmto oblastem nabízí kompromisní pozměňovací návrhy eh, a to na základě technického zasedání, technické schůze, které se bude konat příští týden v pondělí. Zpravodajka věří, že do hlasování 5. listopadu bude předáno, předáno výboru ITRE vyvážené stanovisko. Pozměňovací návrhy k důležitým programovým cílům, jako jsou umělá inteligence, eh, kybernetická bezpečnost, eh, posílání zvyšování digitálních kompetencí a, eh, a dalších budou představovat zlepšení oproti eh, návrhu komise. Kromě toho eh, se bude zabývat ochranou osobních údajů a nabýváním digitálních kompetencí. Program Digitální Evropa může zahrnovat jak členské státy, tak třetí země, které jsou členskými státy EFTA nebo kandidátskými zeměmi. Účast třetích zemí by zpravodajka z bezpečnostních důvodů ráda omezila a nepovažuje ho za smysluplný. Eh, spolupráce s těmito zemi, zeměmi by pouze zatížila celý projekt nedůvěrou. Projekt Digitální Evropa není typický program z oblasti výzkumu a vývoje, ale má také připravit Evropu na zavedení e, nových e, řešení. Proto je tu riziko o něco menší než u vyvíjení kybernetic, řešení kybernetické bezpečnosti. V těchto zemích e, je potřeba ovšem pamatovat na bezpečnost a je potřeba okamžitě nastavit pravidla pro export evropských kybernetických řešení, řešení kybernetických kybernetické bezpečnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji moc krát a nyní dávám slovo EPP Eva Majdel, která zastupuje pana Lopeze Isturize. Děkuji moc krát, paní předsedkyně, vážení kolegové, vážený pane zpravodaji. jménem Antonia Lopeze Isturize, který tu dnes bohužel nemůže být, eh, bych chtěla představit jeho poznámky k pozměňovacím návrhům, jež byly podány k této zprávě. Nejprve eh, jménem stínového zpravodaje za EPP bych chtěla poděkovat eh, zpravodajce za, jeho, za její zprávu, která je dobrý základ pro to, abychom přednesli výboru ITRE dobré nápady reflektující pohled vnitřního trhu a e, abychom tak zároveň vytvořili synergie v digitálním sektoru, které e, povedou ke zvýšení počtu pracovních míst a ke zvýšení bohatství. Souhlasím se spravodajkou v tom, že bychom měli podpořit rozpočet e, navrhovaný Evropskou komisí a připojit se k výzvě, aby členské státy přispěly finančními příspěvky, tak aby se daly navýšit investice do digitálního sektoru. Momentálně eh, je tam 146 dalších pozměňovacích návrhů a 60 z nich je od EPP. Eh, já tedy doufám, že budou nalezeny dobré kompromisy, které vyšlou jasný signál v eh, v tom smyslu, že z pohledu e, vnitřního trhu je možné program přijmout e, ve výboru ITRE. V tomto programu e, hodláme posílit kapacitu Evropy u vysoce výkonného vysoce výkonných počítačů, kyberbezpečnosti a umělé inteligence a že zajistíme využívání těchto technologií ve společnosti a v ekonomice. Potřebujeme tento evropský program, aby financoval a koordinoval eh, jednotlivé kroky tak, aby eh, bylo možné eh, zvládat všechny výzvy, které před nás klade technologická transformace. Pan López Isturis také poukazuje na některé body, které by v, ve finálním stanovisku IMCO měly být a které jsou například digitalizace veřejné zprávy, technologie distribuované účetní knihy, ale to by měl být nezávislý bod, eh, pouze volně napojený na umělou inteligenci. Měl by tam být zahrnut odsah na, odkaz na podnikatele a živnostníky, kteří už teď tvoří většinu eh, komunity eh, malých a středních podniků a které je potřeba explicitně zmínit v souvislosti s inovačními huby a jejich financováním. Potom je tu seznam pokročilých digitálních technologií podporovaný těmito programy. Je to cloud computing a ochrana osobních údajů a také e, posílení sítí a umělá inteligence. Do těchto sektorů patří eh, robotika, eh, kyberobrana a další technologie. Právě tak, pokud jde o pokročilé digitální dovednosti, zdůrazňujeme, že tento program by měl buď školit nové pracovníky, nebo eh, rekvalifikovat pracovníky a specializovat je. A to v podobě krátkodobých i dlouhodobých kurzů pro zaměstnance veřejné zprávy, podnikatele a živnostníky. A v Konečně bychom chtěli zdůraznit, že huby digitální inovace by měly být otevřené všem možným aktérům všech možných velikostí, tak, aby se pozitivní efekty dále přelévaly a aby se šířila digitální inovace. A konečně bychom chtěli připomenout, že zpravodaj EPP by byl rád, kdyby tento nástroj byl co nejjednodušší a nejužitečnější, ale také inkluzivní a transparentní. Děkuji. Děkuji vám. Někdo z ECR? Prosím, jménem ECR máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl velice poděkovat za kompromisní návrhy a za hlasovací seznamy. Práce na tomto dokumentu eh, probíhá opravdu velice rychle, takže bych chtěl zpravodajce srdečně pogratulovat. My momentálně analyzujeme hlasovací seznamy a já jsem přesvědčený o tom, že ECR většinou pozměňovacích návrhů přijme. Máme určité otázky, například eh, pokud jde o privátní sféru v souvislosti s umělou inteligencí. Například je to pozměňovací návrh 112 od zelených. A v něm nevidíme žádnou přidanou hodnotu. Chtěli bychom také nerozšiřovat definici digitálních údajů, digitálních dat v článku 17. Myslíme si, eh, že eh, to není eh, nutné, nicméně jsme pro, pro ty pozměňovací návrhy, které pamatují na malé a střední podniky a na jejich podporu. Často je to totiž tak, že finanční prostředky Evropské unie nejsou určeny pro malé a střední podniky, a to zejména v takzvaných nových zemích Evropské unie, protože tam chybí zkušenosti, chybí kapitál a zkrátka eh, se to nedá srovnávat s kapitálem takzvaného západu. EKR eh, e by chtěla podpořit také pozměňovací návrhy, které hovoří o zesíťování digitálního světa a chceme podpořit také standardizaci v Evropské unii. Obecně vzato tu vidíme konstruktivní spolupráci, jsme ochotní se podílet na kompromisech a doufáme, že zpravodajka bude otevřeně reagovat na naše návrhy. Máme společný cíl a to, co nejrychleji tento program realizovat, pokud možno horizontálně. Okay, thank... Děkuji vám ještě jiný zástupce jiné politické skupiny? Ne, není tomu tak. Za komisi, prosím. Nemáme řečníka. Takže hlasovat se bude 5. listopadu ve výboru, ve výboru ITRE 21. listopadu. Děkuji vám mnohokrát a tím pro dnešek končíme. Výborně. Za pět minut zahájíme zasedání koordinátorů a s ostatními se uvidíme zítra ráno.